il presidente. la seduta è ripresa. zahajuji odpolední jednání dámy a pánové. zápis ze včerejšího jednání máme k dispozici, jsou k tomu nějaké připomínky. Není-li tomu tak, tak tento zápis považujeme za schválený. Máme zde zástupce Rady a komise. Budeme projednávat představení programu činnosti rumunského předsednictví. Máme zde premiérku Rumunska Věrku Daniselu. Prosím, dávám vám slovo. domnule președinte al parlamentului. Dámy a pánové, vážený pane předsedající. Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Sunt onorată să fiu prezentă astăzi aici, în fața dumneavoastră. Je pro mě opravdu velkou ctí, že zde mohu před vámi vystupovat jako premiérka Rumunska. A my jsme se tedy zhostili předsednictví po Rakousku a chci zopakovat, jak vděční jsme, že jsme tedy mohli tak intenzivně a dobře spolupracovat s rakouským předsednictvím. A já bych ráda poděkovala tedy také celému triu předsednictví, to znamená Rakousku, Finsku a Chorvatsku. Opravdu velmi dobře jsme koordinovali naší práci, abychom vytvořili společný, vyvážený program na následujících 18 měsíců. Dále bych vám ráda něco řekla o prioritách rumunského předsednictví Evropské rady. Ráda bych také hovořila o budoucí vizi Evropy, za kterou stojíme. Evropa, dámy a pánové, vždy uměla řešit a přestupovat překážky před kterými stála a snažila se řešit také největší historické problémy. Ale ten projekt, tak jak ho známe v dnešní době, se musel vypořádat s mnohými kritickými okamžiky ve své historii. V tuto chvíli se nacházíme na křižovatce, na velmi komplexní, složité křižovatce ve struktuře a historii Evropské unie. A všichni dobře víme, že jakákoliv krize se může také stát příležitostí pro nový začátek. A z toho důvodu také z mého úhlu pohledu chci říci, převzetí předsednictví v Evropské radě na následující šest měsíců není pouze formálním úkolem, Hovoříme tady o více jak pěti z těch milionech občanech Evropské unie, kteří vyžadují odpověď na budoucnost Evropského domu, tohoto společného domu, kterým je Evropa. A proto musíme našim evropským občanům ukázat, že evropské instituce jsou zde pro ně, pracují pro ně a snaží se také předkládat výsledky, které mají a chtějí zlepšit budoucí perspektivy pro všechny naše občany. Jsem si jistá, že první část našeho předsednictví bude velmi intenzivní, eh, i když samozřejmě také velmi omezená. A já v každém případě doufám, že nám vyjádříte podporu v souvislosti s těmi nejdůležitějšími legislativní balíčky, tak abychom mohli opravdu odpovědět na všechny největší výzvy, kterým v tuto chvíli čelíme v Evropské unii. Co se týče naší odpovědi na Evropskou unii jako takovou, tak ta se je strukturována na základě následujících věcí. Koheze, soudržnost jako evropská hodnota, to znamená soudržnost a koheze, která se musí odrážet ve všech oblastech našeho života, v politické oblasti, tak abychom všichni jednali jednatně. Hovořím o územní a ekonomické soudržnosti, tak abychom se co nejlépe popasovali s rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a regiony. Sociální, společenská soudržnost, která je velmi důležitá pro čtyři základní svobody Evropské unie. A ve chvíli, kdy se tedy budeme i nadále držet tohoto tématu soudržnosti, tak je třeba k němu eh, přistupovat opravdu napříč celým tematickým spektrem. A tady máme čtyři hlavní pilíře. Hovoříme o Evropě konvergence, Evropě bezpečnosti, Evropě jako eh, globální aktér a Evropa jako společné hodnoty. Co se týče prvního pilíře koheze. To je něco, čemu se rozhodně chceme držet a bude to pro nás priorita v rámci našeho předsednictví. To znamená, že rozhodně chceme udělat vše pro ekonomický růst, pro snižování rozdílů, pro navyšování konektivity, eh, udržitelnosti a také hospodářské konkurenceschopnosti. Vnitřní společný trh je hlavním úspěchem Evropské unie, je jádrem konstrukce Evropského domu. A jedním z cílů rumunského předsednictví je snaha opravdu pokročit ve všech legislativních balících, jejíž cílem je mimo jiné zlepšit fungování vnitřního trhu, to znamená lepší právní rámec tak, aby tento vnitřní jednotný trh opravdu fungoval co nejlépe i na základě výzkumu a inovací. Díky tomu budeme moci také navýšit naši konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni. Stejně jako budeme schopni také generovat ekonomický růst a budeme vytvářet také nová pracovní místa. Budeme podporovat digitalizaci také ve všech oblastech eh, průmyslu a ekonomického života. A tato digitální ofenzíva je něco, co bylo podporováno také předcházejícími předsednictvími, jako předsednictvím estonském a Rakouska a my navážeme na jejich práci. To znamená, budeme pokračovat eh, v jejich práci a to minimálně ve stejném rytmu, se stejným nasazením. Chceme, aby tady fungovaly funkční pojítka mezi západem, východem a severem a jihem našeho, našeho kontinentu, aby opravdu opravdu to propojení všeho druhu fungovalo co nejlépe a aby i operativní propojení všech našich základních čtyř svobod bylo co nejlepší a vedlo také k růstu ekonomiky a k zlepšení situace v těch nejslabších regionech. Také jsme hovořili o průmyslu, že je třeba podporovat průmysl, protože je velmi důležité, abychom nastavili aplikaci aplikovatelné normy pro energetickou unii. A to jsou témata, které rozhodně hodně vyzdvihuje program naší práce. Za druhé, chceme se soustředit na Evropu bezpečnosti. V tuto chvíli stojíme před bezpečnostními výzvami, které zcela jasně ohrožují pocit bezpečí našich občanů. Stojíme před mnohými riziky a hrozbami, které by mohly v konečném důsledku podkopat naší bezpečnost a také základy naší otevřené společnosti. Ve světě, ve kterém existuje opravdu velmi eh, vysoká úroveň digitalizace, musíme být schopni chránit bezpečnost našich občanů i v oblasti virtuální. Musíme my mm, poskytovat dostatečnou asistenci a podporu v případě kybernetických útoků. To znamená, kybernetická bezpečnost bude zcela zásadním požadavkem pro nás nás, pro všechny, pro naší společnost informací. A co se týče ještě bezpečnosti, tak se rozhodně budeme velmi vážně věnovat vyjednávání a hlavně tedy uzavření vyjednávání o zprávě eh, a řízení migračních toků. To znamená i co se týče bezpečnosti vnějších hranic, eh, boji s terorismem, ochrany eh, našich občanů, bezpečnosti v kyberprostoru a samozřejmě budeme chtít také prodloužit mandát Eh, státního zástupce nebo evropského eh, státního zástupce, který má eh, jako hlavní cíl podpořit spolupráci v oblasti soudní a trestné. Musíme tady formulovat opravdu provoditelné, řeš, proveditelná řešení. Musíme také podpořit spolupráci mezi zeměmi původu a transitními zeměmi, hlavně co se týče snahy zabránit obchodu s s lidmi. Třetí pilíř, který jsem na začátku zmínila, je Evropa jako globální aktér, jako globální hráč. Pro nás tady hlavní osou práce je, jsou tedy s společné závazky v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Ve chvíli, kdy budeme hovořit o politice bezpečnosti, tak chceme, aby se navýšily kapacity bezpečnosti a obrany Evropské unie. V úzké spolupráci se po, s podobnými iniciativami v, eh, v rámci NATO. Se musíme mimo jiné soustředit tedy také na sousední země, na země, které jsou v bezprostředním sousedství. A zároveň se musíme soustředit na další možnosti rozšiřování Evropské unie. Deset let poté, co jsme začali s východním partnerstvím, budeme stát před velkým zásadním milníkem a proto je třeba se opravdu velmi zásadně zaměřit na země Balkánu. Stejným způsobem budeme takhle podporovat plnění závazků Evropské unie na úrovni mezinárodní. Tím mám na mysli mimo jiné také modernizaci multilaterálních obchodních eh, dohod, které jsou velmi důležité, to znamená obchodní dohody, dohody o volném obchodu a čtvrtý pilíř, na kterém bude stát eh, rumunské předsednictví, je Evropa společných hodnot, tak abychom zajistili soudržnost eh, Evropy, tak abychom mohli podporovat principy a hodnoty, které nás sjednocují a zároveň samozřejmě budeme i nadále bojovat s řadou problémů, před kterými stojíme, jako je rasismus, nedostatek tolerance, xenofobie, populismus, antisemitismus nebo například tak eh, jakékoliv pro jevy nenávisti, takzvaný hate speech. To znamená, že musíme udělat všechno pro to, abychom podpo- podpořili také rovné zacházení se všemi občany, což je něco, co je opravdu naší společnou hodnotou. To my považujeme za zcela zásadní, pokud chceme, aby naši občané důvěřovali a věřili eh, evropské myšlence. A to je také to, co chtějí naši občané Rumunska, které tady zastupuji já ve funkci premiérky. Protože Rumuni, i přesto, že jsou velmi evropsky naladění, tak mají pocit, že je s nimi zacházeno nespravedlivým způsobem, protože se stáváme terčem kritiky za něco, co v jiných státech je považováno za zcela normální, nebo když po Rumunsku jsou vyžadovány podmínky, které nejsou vyžadovány po jiných členských státech. To znamená, Rumuni mají pocit, že je s nimi zacházeno nespravedlivě i z toho důvodu, že stále nejsou součástí šengenského toho prostoru nebo ve chvíli, kdy prostě eh, eh vidíme, že tady to zacházení není stejné a já chci eh, tady děkovat za podporu vyjádřenou minimálně panem předsedou Tajánem a panem Junkerem. Nicméně přesto tady máme řadu rozhodnutí, která jsou přijímána na evropské úrovni a které mají také přímý dopad na některé konkrétní státy a které potom také ovlivňují představu nebo vlastně eh, náhled lidí na na současnou situaci v Evropské unii. To znamená, nelze zapomínat na to, že v těchto státech, které jsou terčem eh, našich eh, rozhodnutí, že tam jsou lidé, kteří mají pocit, že s nimi není zacházeno spravedlivě. Pokud ale chceme podporovat společné hodnoty, tak musíme zajistit, že to zacházení bude rovné. Kultura, vzdělání, to je samozřejmě základní stavební kámen eh, pro tyto hodnoty. A to samozřejmě také z perspektivy individuálního zacházení se všemi občany. A proto všechna řešení, se kterými budeme přicházet, musí zohledňovat také mladé lidi, mládež, protože oni budou definovat eh, budoucí vzhled a existenci Evropy. Dámy a pánové, my samozřejmě velmi bedlivě sledujeme, co se odehrává v britském parlamentu. A je jasné, že Brexit bude hrát opravdu zcela zásadní roli i v práci našeho předsednictví. A proto je třeba učit se z celé této komplikované situace. V květnu tohoto roku naše transnacionální demokracie bude vybírat nové členy tohoto parlamentu. A my chceme, aby ta volební kampaň byla opravdu co nejlepší, protože my si myslíme, že to bude opravdu velmi pozitivní příležitost pro to, abychom podpořili Evropu, která se více soustředí na společné hodnoty a to v evropském duchu. Já si myslím, že jsme schopni zajistit silnou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 plnější Evropu, která plní své závazky vůči svým občanům a má také větší důležitost na mezinárodní úrovni. Chci, aby to byla Evropa, která bude podporovat opravdové společné hodnoty. Evropa, která zajistí, že její občané budou mít pocit, že jsou součástí Evropy. To znamená, já věřím ve sjednocenou, jednotou, jednotnou Evropy. To je to nejlepší řešení pro pro budoucnost Evropy. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a prosím místo předsedu komisa pana Ancipa, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážná paní premiérko, vážení členové Evropského parlamentu. Hovořím zde za předsedu pana Junkra. Jsem velice rád, že mám možnost vystoupit zde v tomto plánu při příležitosti prvního rumunského předsednictví. Stejně jako moje země Estonsko a další země Evropy slavili v loňském roce stoleté výročí. Byl to pro nás okamžik, kdy jsme měli možnost si připomenout minulost, a rovněž se ohlédnout a uvědomit si, jakou cestu jsme za tu dobu urazili. Rumunsko urazilo cestu dlouhou a v tuto chvíli požívá zaslouženě svého místa uprostřed Evropy. Není lepší symbol tohoto pokroku než právě toto předsednictví. V následujících šesti měsících Rumunsko povede radu ministrů a provede ji takovými to časy Evropy. Minulý týden jsem byl v Bukurešti spolu s dalšími kolegy z Evropské komise a měl jsem možnost se na první pohled na, seznámit s nadšením, které panuje v Rumunsku ohledně nadcházejícího předsednictví, ale s předsednictvím přechází i odpovědnost. A to platí zvláště o to více v době změn a politických kampaní. Jak předseda Juncker mnohokrát zopakoval, Evropská komise vám je k dispozici, bude připravena vám pomáhat, podporovat vás na vaší cestě. Budeme pracovat bok po boku v jednotlivých institucích, v jednotlivých subjektech na tom, aby následující 6 měsíců bylo obdobím pro- produktivním, úspěšným, aby přispělo k další jednotě a solidaritě Evropy. Ale vy se můžete spolehnout na vás a my se musíme být schopni spolehnout na vás. Spoleháme se, že Evropu stabilně povedete, budete se snažit o vytváření mostů a kompromisů jak v Evropě, tak doma. Říkám to, protože jakékoliv úspěšné předsednictví vždy za, závisí na národní jednotě a na politickém koncenzu doma. Jednota doma pomůže jednotě Evropy. Rumuni znají důležitost jednoty. Když se připravoval vstup do Evropské unie, tak celá země fungovala unizonu, snažila se splnit všechna přístupová kritéria, všichni o to usilovali. Nešlo jen o splnění určitého úkolu, šlo o spojení sil, o sjednocení se, sjednocení mladé demokracie, jednoty a společných hodnot. Svoboda, demokracie, právní stát a tyto hodnoty jsou právě tím, za co Rumunsko bojovalo. Jsou to hodnoty, u kterých nelze slavovat nikde v Evropě. Musíme všichni ukázat, že v následujících šesti měsících a dále se budeme těchto principů držet. A já bych rád řekl, že s předsednictvím přichází odpovědnost všech evropských občanů. Je to úkol Rumunska naplnit tento úkol v následujících šesti měsících. Bude to úkol ještě obtížnější. Máme zde 242 návrhů komise, které předkládá komise. Tyto návrhy musí spolu zákonodárci dohodnout. A času je málo. na zpracování těchto návrhů, vzhledem k tomu, že eh, tato eh, sněmovna se bude 18. už začít připravovat na volební kampaň. Tyto návrhy ovšem se týkají do veliké míry toho, co, na čem záleží nejvíce od Brexitu až po azylové řízení a migraci. V mé oblasti digitálního jednotného trhu 17 návrhů stále ještě čeká na konečné eh, dohody. Jsou to úkoly, které opravdu změní život Evropanů. Jde o zjednodušení nákupu na internetu nákupu, v přeshraničním kontextu máme zde práva e-privacy, snažíme se chránit Evropu před kybernetickými útoky, jde o autorská práva, která budou odpovídat 21. století. Jde o hodně v digitálním světě i po celém světě. A zvláště to platí o pokrok, kterého se snažíme dosáhnout v oblasti rozpočtu Unie. Nejde až tak o čísla nebo o desetina čísla, jde spíš o to, jak se rozhodnout, že by měla vypadat Evropa zítřka. Je to naše budoucnost v číslech. Debaty ohledně rozpočtu ukazují Evropanům, že Evropa je připravena vzít osud do vlastních rukou. Když se přední představitelé 9. května sejdou, tak bychom měli být připraveni na to, že budeme schopni ukázat suverénnější a sjednocenější Evropu před zraky celé Evropy. Nebude pro Evropany lepší sdělení, než jaké jim chceme ukázat právě pár týdnů před volbami. A zvláště se to týká těch, kteří budou volit poprvé ve svém životě. Ať už je to na východě nebo na západě, na severu nebo na jihu Evropy, jsou to mladí lidé, kteří toho mají hodně společného a hledají naději, světlejší zítřky, o které usilují pro sebe samotné. Usilují o Evropu, která bude sjednocovat všechny v Evropě, z různých částí Evropy. My se musíme na tyto mladé lidi zaměřit a musíme jim ukázat, že Evropa zde pro ně bude. To je náš úkol, je to úkol rumunského předsednictví a my stojíme za vámi a budeme vám pomáhat naplnit tyto úkoly. Děkuji vám. Děkujeme, vážený pane místo předsedo. A nyní to budou zástupci jednotlivých parlamentních politických skupin za EPP. To bude nejprve pan Stolojan. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající, a vítám zde v Evropském parlamentu paní premiérku. Předsednictví v evropských institucích a instituce Evropské unie vám vyjádřili velikou podporu pro předsednictví, kterého se ujímá Rumunsko. A my si to rovněž přejeme. Samozřejmě, že vás čekají obrovské úkoly, pokud jde o to, o čem se zmínila rada, mobilita, transport, asi 40 různých jiných zpráv, které se týkají víceletého finančního rámce pro léta 2021 až 2027. Jsou tam jiné důležité oblasti, o kterých jsme se zmínili. A samozřejmě, že řešení těchto problémů bude tvarovat a formovat to, jak bude Evropa vypadat do budoucna. Všem, jak víte, paní premiérka, paní premiérko, máte mnoho nových ministrů ve, vašem, ve vaší vládě, kteří zatím nemají rozsáhlé zkušenosti v oblasti vyjednávání v rámci evropských institucí. Proto bych vás rád poprosil, abyste požádala tyto ministry, aby se rovněž snažili sledovat i určitá doporučení expertů, odborníků, kteří dokonale znají tuto problematiku a pracují na ní. Myslím si, že celá správně jste vyjádřila i určité obavy ohledně členských států na východě Evropské unie, které nechtějí nějakým způsobem být eh, nějakou samostatnou součástí odstrkovány. My víme, že Rumunsko není ani součástí Schengenu, ani eurozóny. To znamená, že naše země vlastně ještě zatím není plně integrována do Evropské unie. A předsedové evropských institucí jasně řekli, že naše země je připravena pro vstup do těchto dvou oblastí a že podpoří členství Rumunska v Schengenu. Všem to samo o sobě nestačí. Vy, jakožto premiérka naší země, máte za povinnost eh, ve jménu jednak podnikatelské sféry a zároveň všech našich občanů se co nejrychleji setkat s francouzským, s francouzským i nizozemským premiérem a zároveň i kancléřkou Německá a kancléřem Rakouska a přesvědčit tyto země o tom, že naše země skutečně je připravena stát se součástí šengenské zóny. V Nizozemí byste rovněž měla navštívit i nizozemský parlament, podle mého názoru, promluvit tomto parlamentu. Ovšem, podle mě ne se zástupci dvou komor rumunského parlamentu, který, kteří v poslední době ztratili Mm, určitou kredibilitu. Pokud jde o paritní práci v oblasti eurozóny, zde potřebujeme jasné prohlášení s akčním plánem, který se bude týkat jednotlivých bodů vstupu do eurozóny a zároveň bychom rádi slyšeli určité konkrétní sliby a závazky v tomto ohledu. A na závěr dovolte, abych vám popřál vše dobré v rámci předsednictví v Evropské radě. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní to bude za SAD pan Udo Bulman. Vážená paní premiérko, vážená Viorico, vítáme vás v Evropském parlamentu a blahopřeji. Blahopřeji k zahájení tohoto prvního rumunského předsednictví. My samozřejmě víme, jak vy osobně jste odhodlána, angažována, pokud jde o Evropskou unii, jste naší bývalou kolegyní, víme, jakým způsobem se angažujete jakožto Evropanka a proto zde vidíme velice kvalitní základ spolupráce s vaším předsednictvím i s ohledem na úkoly, které nás všechny čekají, o kterých jste se zmínila, a závažnou situaci v různých politických oblastech. Já jsem pozorně poslouchal váš projev a máte pravdu, že sociální koheze, regionální koheze, soudržnost, to je taková červená nit, která se line všemi těmito oblastmi. Určitě té organizování nového způsobu evropské konvergence. To je něco, co nám skutečně leží na srdci a o čem musíme hovořit. V poslední hodiny jasně zdůrazňuji závažnost situace v Londýně a kolik práce nás ještě všechny čeká bez ohledu na dnešní rozhodnutí. International Financial Markets hovoří o všech těch oblastech, které musíme řešit, které musíme nějakým způsobem napravit, ve kterých musíme být aktivní a oblast migrace je jednou z těch nejdůležitějších. Dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval. Velice si vás vážím, protože vy jste v tom období vánočním se rozhodla, že pomůžete eh, všem těm, kteří zachrání životy ve Středomoří a že nebudete zavírat oči před tím, co se děje. A nepřipojila se k těm, kteří oslavují pouze ignoranství. Dovolte mi, abych ale také upozornil na to, že tady máme problémy, o kterých je třeba hovořit. Ano, jsou tady věci, které v nás vyvolávají obavy. Ano, věci týkající se rumunského soudního systému. Je tady, jsou tady věci, které je třeba reformovat. Musíme bojovat s korupcí ve chvíli, kdy v moderní Evropě jsme v situaci, kdy zpravodajské služby ovlivňují práci státního zastupitelstva a soudu. No tak to je něco, co prostě není akceptovatelné, dámy a pánové. A chci o tom hovořit. Chci o tom hovořit také s vaším prezidentem, protože pod něj, do jeho pravomoci spadá jednání zpravodajských služeb a proto nemůžeme tady eh, říci, ano, jednotnost je velmi dobrá, ale je třeba eh, hovořit o těch věcech, jaké jsou. Musíme je nazývat tím správným jménem. A teď hovořím o těch věcech, Eh, které se tady, o kterých tady nikdo nehovoří. Ale ve chvíli, kdy dochází k, nespravedliv, k nespravedlivému zacházení s lidmi, kteří eh, tedy tady podléhají nespravedlivým eh, rozhodnutím soudu, no tak to je něco, co prostě nevyřešíte jenom nějakou celkovou amnestii. Prostě je třeba dodržovat základní hodnoty právního státu. Já vím, že vy to chcete udělat a já chci, abyste byli odvážní a chci vám to tady vyjádřit podporu. Udělejte to, konejte tak, protože to je to nejlepší, co můžete udělat pro sebe, pro své lidi a pro svůj stát, protože právní stát, právní stát je výdobytkem evropské společnosti, která chrání své občany, která, které jí garantuje svobody a bojuje proti své voli. A my jako sociální demokraté to víme, protože z tohoto důvodu jsme se také založili jako strana před 150 50 lety. A to je přesně to, proč musíme takto jednat všude tam, kde potřebujeme. Ale stát není nějakým bitevním polem. Je třeba se zasazovat opravdu za dobro občanů a to musíme respektovat ve všech oblastech a na všech stranách eh, politického spektra. Paní premiérko, vy jste opravdu odvážnou ženou a já to vím. A vím, že vy taky chcete reformovat. A to je opravdu ten nejlepší předpoklad pro následující šest 6 měsíců, ale chci říci jednu věc. Ti, kteří vždycky všechno přesně dobře ví, hlavně ti konkurenti z Evropské lidové strany. Pokud této době máme stát, ve kterém se zavírají univerzity. Poprvé od doby fašismu, ve chvíli, kdy tady máme v podstatě státy, které nedodržují a nechrání práva eh, novinářů, no tak prostě nemůžete zavírat oči před tím, co se děje, jenom protože nemáte dostatečnou odvahu na to prostě nazývat ty věci vlastním správným jménem. A to není ten správný přístup v rámci politické debaty já už jsem to říkala panu Junkrovi, on to opravdu velmi dobře ví. Ale samozřejmě je třeba, jak říkám, hovořit o těch věcech tak, jak jsou. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní za EKR to bude paní Helga Stevens. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, milí kolegové, kolegyně, vážená paní premiérko. Já samozřejmě vítám rumunské předsednictví. Šest měsíců to je velice krátká doba pro rozpravu, pro jednání a právě proto je velice důležité, abychom všichni táhli za jeden pro vás, abychom skutečně spolupracovali i s dalšími dvěma nadcházejícími předsednictvími. Pokud jde o evropské Eh, rozšíření Evropské unie, to bude skutečně záležitost rovněž velice důležitá. Poprvé od roku 2018 budeme hovořit o důležitosti dalšího rozšíření. Potřebujeme ovšem na západní Balkáně dosáhnout rozsáhlé reformy, aby se tyto země ze západního Balkánu dostaly do roku 2025 do Evropské unie. Ovšem ještě předtím si musíme zamést před vlastním Prahem. Hovoříme především o Brexitu a zároveň to, že se zvyšuje nespokojenost evropských občanů, pokud jde o migrační politiky a otevřené hranice. Boj proti nezákonné migraci je pro nás hlavní prioritou. Proto bych byla velice ráda, abychom využili spíše rakouský model a bojovali proti ilegálnímu překročení hranic. Doufám, že nás tomto podpoříte a že se to zároveň stane součástí jednání, pokud jde o evropský asilový legislativní balíček. A děkuji. Děkujeme, říká pan předsedající, a nyní to bude za ALDE Pán Ferhovštát, děkuji, děkuji za slovo. Děkuji, paní premiérko, vaše země v náročné době přejímá předsednictví, čeká i nás volby, evropské volby. Máme zde balíček mobility, dokončení bankovní unie, reforma dublinského systému, víceletý finanční rámec, mám celý seznam. A dohodu musíme dosáhnout i ohledně článku 7 jednacího řádu ohledně polského parlamentu, ohledně tohoto parlamentu a jeho jejich kroků proti Orbánovi, takže máte toho před sebou hodně. A mohu vám říci, že v průběhu vašeho předsednictví doufejme, že nedojde k třetímu případu podle článku 7. Doufám, že to nebude právě rumunská vláda, které by se takovéto řízení týkalo. A já mám dojem, že takové vyhlídce nejste až tak vzdáleni tím, že nadále ignorujete rozhodnutí Benátského výboru ohledně několika případů, které se řeší v rumunském parlamentu. A nedávno jsem jednal s několika kolegy v Bukurešti a setkal jsem se s panem Drahněm, který tyto legislativní předpisy a návrhy obhajoval. Je to předseda vašeho parlamentu. On říkal, ona otázka právního státu je otázkou subsidiarity. Já vám mohu říct, že v Evropské unii je otázka subsidiarity řešena často, ale rozhodně není řešena v souvislosti s principy právními, s právním státem, s principy právního státu. To není subsidiarita. A mohu vám říct, že téhož dne jsem se sešel s panem Teračánu a on mi slíbil, že vaše vláda a hlavní politické strany se zasadí o to, aby došlo k změně těchto návrhů v souladu s předpoklady Benátského výboru. A navíc souhlasil, že Benátský výbor bude mít možnost vypracovat druhý posudek k této věci Následně přepracované návrhy ohledně zajištění nezávislosti justice, ohledně trestního zákonníku a ohledně zákona týkajícího se neziskových organizací a ohledně eh, procesních předpisů trestního práva budou opět zaslány Benátskému výboru a já musím říci, že v Bukurešti nebyly tyto sliby dodrženy. Naopak došlo k tomu, že vaše vláda nadále se drží původní linie těch, jako je Orbán nebo Kačinsky. A já vám říkám, sleduje to i v tisku, že máte v plánu schválit zákon týkající se amnestie v oblasti korupce, což znamená, že ty veliké ryby se dostanou z dosahu zákona. A dovolte mi říct si jednu věc, pokud to bude potvrzeno, pokud to opravdu nastane, tak eh, moje skupina se takových partnerů držet nebude. My chceme zastavit korupci, chceme tuto zemi vyčistit a chceme doj- rovněž také zajistit odejmutí pravomocí státní bezpečnosti. A to není kritika na adresu vaší země. To je kritika na adresu řady praktik, které uplatňuje tuto chvíli vaše politická většina. Vůči nim já mohu vystupovat kriticky. Já jsem ctihodný občan. Rumunské republiky. V roce 2001 jsem v Evropské radě, a to mě nikdo nežádal, obhajoval zájmy Eh, Rumunska. Tehdy jsem se stal čestným občanem Rumunské republiky. Tehdy jsem bojoval o volební právo Rumunska, protože někteří říkali, že je to jenom východoevropská země. A nakonec se nám to podařilo prosadit. Získali jsme toto právo, které po právu náleží Rumunské republice. Je to stejné volební právo, jako má kdokoliv jiný. Já jsem i proto, aby vstoupili do eurozóny, já jsem i proto, aby vstoupili do šengenského prostoru, takže to prosím nevnímejte jako kritiku. Je to spíše snaha apelovat na to, abyste byla skutečnou premiérkou, abyste se tohoto úkolu zhostila, aniž byste jakkoliv ustoupila s korumpovaným silám, které vás obklopují. Děkuji. Verdi, A nyní za zelené to bude paní Keller. Vítám vás, paní premiérko, a samozřejmě vítám vaše předsednictví. Předsednictví to je vždycky příležitost oslnit, ukázat všechny své dovednosti v oblasti diplomacie, dosažení kompromisu, pokroku a že skutečně uděláte dojem na, os, na své okolí ohledně vašich dovedností a samozřejmě, že předsednictví hraje důležitou roli v našich institucích a v dalším pokroku Evropské unie. Především předsednictví je i možnost, kdy se dostává konkrétní země do světla reflektorů. A bohužel to, co vidíme, trošku vyvolává naše obavy. Rumunsko dlouho bojovalo za svobodu, za občanské svobody z vaš let eh, zničil totalitární režim, bojoval proti korupci a tak dále. Toto jsou úžasné výdobytky, na které musí být Eh, vážlit a zároveň i my eh, samozřejmě hrdí. My všichni jsme na to hrdí. Ovšem v současné době tisíce lidí v Rumunsku opět vyšlo do ulic, eh, žádají občanské svobody, o správné řízení a vládu věcí veřejných. Ovšem nejsou vyslyšeni. Naopak vláda bojuje proti tomuto správnému řádnému řízení věcí veřejných a proti těmto svobodám v podstatě vlastně by to mohlo podpořit korupci, tyto nové zákony. Dokonce chcete omezit i možnost na protesty, na demonstrace demonstrace, pokud vím. Ovšem předsednictví musí jít příkladem a musí být důvěryhodné. A vy samozřejmě máte ještě dost času, abyste se stali takovým dobrým příkladem, který potřebujeme v Evropě. Ovšem čas běží polovina vašeho předsednictví bude plná mnoha důležitých výzev, Brexit, ať už k němu dojde nebo nedojde, nové volby a tak dále. Ale zároveň Evropská unie potřebuje dlouhodobou vizi. Právě proto jsem ráda, že organizujete summit v květnu ohledně budoucnosti EU, ovšem proto, aby byl úspěšný, potřebuje se dotýkat těch nejpořehavějších problémů v Evropské unii, jak zamezíme klimatickým změnám, dále je to přechod e, k uhlíkově čisté ekonomice, sociální práva, nejenom hezká slova. A zároveň, jak budete bojovat proti určitému odporu, proti prání státu, který vidíme v některých členských zemích Evropské unie. Já vám přeji hodně úspěchu ve všech těchto důležitých výzvách a skutečně doufám, že budeme pozitivně překvapeni. Děkuji. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria e sinistra verde nordica la parola all'onorevole Silichiotis. Ευχαριστώ, Presidente. A prosím pana Selkiotise za GUE NGL, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vaš, vážená paní premiérko, vítejte v Evropském parlamentu. Rumunské předsednictví bude muset řešit celou řadu problémů ekonomické krize. Jde samozřejmě o to vyřešit eh, otázky týkající se nerovnosti a společenské problémy společnosti, která nemá příliš mnoho naděje, protože eh, byly publikovány statistiky, podle nich každý sedmý důchodce je na Prahu chudoby. A to samozřejmě vede naší společnost k tomu, že se ptají, proč vůbec Evropská unie existuje a proto Evropská unie a její předsednictví nemůže vlastně v tuto chtít důvěru svých občanů, pokud nezastaví neoliberální politiky a podporu paktu stability, nebo pokud se nepodívá na finanční disciplínu a na politiky úspor. Za GUE NGL chci říci, že my bychom si velmi přáli, abyste se podívali na přání evropských společností, které se snaží více držet progresivních politik a politiků, kterým jde o soudržnost, protože ta chudoba, které v tuto chvíli čelíme v Evropské unii, si vyžaduje pilíř, sociální pilíř, který opravdu bude řádně odpovídat na potřeby dnešní společnosti, protože bohužel v tuto chvíli hovoříme pouze s prázdnými slovy. Jsou to prázdná slova, eh, slogany, mota, ale to nechceme. Musíme investovat, musíme podpořit ekonomiku tak, abychom zajistili ekonomický růst, který bude ve prospěch, ku prospěchu našich lidí a společností. A to musí být také hlavní cíl víceletého finančního rámce finance. Také digitalizace, která je jednou z hlavních priorit, kterou musíme zohledňovat, tak aby mohla být vytvářena nová pracovní místa, tak aby byla respektována pracovní i lidská práva. Kromě toho také potřebujeme opravdu daleko větší humanitární zaměření a perspektivu, eh, na níž se, z níž se budeme dívat na migraci. Nechceme pevnost Evropy. Místo toho, abychom se zaměřili na Turecko, které by mělo zastavit migrační toky, tak bychom měli vyvíjet na Turecko tlak tak, aby přestalo ohrožovat suverenitu států, jako je Kypr a Řecko. Děkuji mnohokrát. Děkuji a za ENE e pan Paxas, prosím. Premiére. Děkuji, pane předsedo, vážená paní premiérko. Narůst, hospodářský růst Evropské unie, lepší možnosti obrany, společné hodnoty. To jsou otázky, které řešíme celou řadu let, aniž by došlo k realizaci takovýchto úkolů. Paní premiérko, budete se mnou souhlasit v tom, že v danou chvíli je nejdůležitější si zodpovědět dvě otázky. První otázka zní, proč zájem na spolu sjednocení Evropské unie byl nahrazen zájmem je rozbit. Proč 7 milionů Britů hlasovalo pro Brexit? Proč? Co byl ten hlavní faktor, který k tomu vedl? Co můžeme udělat pro to, aby Němci, Francouzi a další nepostupovali stejně jako Britové? Paní premiérko, tyto otázky nemůže zodpovědět program růstu například nebo cokoliv jiného. Jde spíše o naprosto zásadní změnu Evropské unie. Děkuji a za ENF prosím pana Majera. Děkuji, pane předsedo. Dvě věci, dvě věci, které jsou pro mě opravdu velmi podivuhodné v rámci této debaty. Socialistický americká vláda, která hovoří o migraci a obraně vnějších hranic. Gratulace. A ještě co se týče pana Bulmana, který místo toho, aby se zabýval problémy, tak tady vlastně jde do protiútoku, což je něco, co sice známe, ale eh, rozhodně to eh, není součástí nebo nemělo být součástí dnešní historie. Co se týče rakouského předsednictví, tak my jsme opravdu zpracovali a velmi jaksi intenzivně jsme pracovali na našem Eh, programu a proto já také eh, přeji vám co nejvíce úspěchů ve vašem předsednictví. Samozřejmě to nebudete mít eh, jednoduché, my už jsme slyšeli, čemu všemu se budete muset věnovat a my si samozřejmě vážíme vaší země, vašich lidí, ale máme určité pochybnosti, které se týkají vaší vlády a vaší schopnosti opravdu řídit a ujmout se, převzít tedy řádným způsobem předsednictví Evropské unie. Vy jste vlastně už třetí šéfkou vlády v této legislativě legislativní periody a uvidíme. Uvidíme tedy. Hovoříme tady o nové legislativě v oblasti korupce, což je samozřejmě něco, co budeme řádně bedlivě sledovat. La parola all'onorevole Ivan non iscritto. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, spre deosebire de mulți care au criticat asta, na rozdíl od mnoha dalších, kteří um, se vyjadřovali provokativně. Já jsem um, přesvědčen, že toto předsednictví bude úspěšné, protože to je potřeba. Evropská unie prochází velice obtížnou fází a potřebujeme mít jistotu, že všechno, o čem mluvíme, se bude dít v praxi. Takže máte moji podporu. Jsou tady mm, z mého hlediska dvě důležitá témata. Jednak ehm, tři čtvrtiny států čelí fenoménu moderního otroctví. Jsou tam lidé, kteří nemají práva svobody, neznají svá skutečná práva. Nejde jenom o Rumuny. Jde o tři čtvrtiny zemí. je mm, Mnoho tisíc lidí v Německu je v podmínkách moderního otroctví. Mluvíte o kohezi, samozřejmě na to potřebujeme přímé zdroje. A celkem mm, to ve výši 1 miliarda euro. Asi 40 miliard um, euro v Rumunsku mizí z pří, důvodu přímých a nepřímých nákladů. Dvě miliardy euro se ztrácí v Itálii každý rok, 120 ve Španělsku, takže to je nějaký bilion euro, které by bylo možné použít v Evropě, pokud bychom byli schopni čelit tomuto problému. A to je velice důležité, týbot na program předsednictví. Dobrý den, já bych chtěl apelovat na kolegy, aby respektovali čas, protože máme velké, obrovské spoždění. Minutu 30 má slovo paní Šujca. rumunjske vlade, drago mi je da ste danas ovdje i da je prvo rumunjsko predsjedanje Na... Je to pro mě potěšení, že vás mohu zde přivítat. První rumunské předsednictví začíná právě v tomto